Dobré odpoledne, vážné kolegyně a kolegové, obnovuji eh, zasedání. Nejdříve vás informuji, že zápis ze včerejšího zasedání je k dispozici. Máte k němu někdo nějaké připomínky? K eh, zápisu ze včerejší schůze? Pokud ne, tak jsou ty, eh, hm, tak je ten zápis schválený a teď zahájíme rozpočet.